Dámy a pánové, pustíme se opět do práce. Takže říkají mi tady, že kvórum máme, nemáme už žádné problémy v tomto ohledu. Já tedy zahájím hlasování pro všechny. Nejprve tedy proběhne elektronické hlasování zde v sále a poté přečtu veškerá pravidla, která se týkají elektronického hlasování na dálku. Takže teď můžete začít hlasovat. Yes, but I don't find it at the moment. I do it by, by electronic vote, no problem. I close the vote. Končím hlasování. Okay, and then... Výborně. A všechny hlasy spočítáme dohromady. Děkuji kolegům kteří jsou zde. Ano, pro vás je to závěrečné hlasování. Ne, už teď je všechno. Vy už máte konec. Teď ještě jde o ty, kteří budou hlasovat na dálku. Nyní tedy vyzývám ostatní členy, kteří budou volit prostřednictvím aplikace iVote, musíte na webové stránky výboru KONT zaslat eh, ten hlasovací lístek v PDF a musíte podepsat eh, to eh, prohlášení. Nezapomínejte na to, pokud byste měli nějaké problémy, tak k nám zatelefonujte a musíte to poslat, to pdf z vaší eh, vlastní oficiální webové stránky na eh, stránky výboru KONT do 16.15 do 16.15. Na červencovém plenárním zasedání se bude hlasovat eh, tedy na plenárce a výsledky tohoto hlasování budou oznámeny e-mailem. A nyní, dámy a pánové, budeme postup pokračovat v našem jednání, tentokrát eh, veřejné části a máme zde zprávu, zvláštní zprávu Evropského účetního dvora, která se týká etických rámců v kontrolovaných orgánech Evropské unie. Eh, vítám zde pana Kozlovse a prosím, můžete přednést svou prezentaci. Vidíme vás a slyšíme. Výborné, skvělé. Dobré odpoledne, paní předsedkyně, paní zpravodajko Grapíny, vážení stínoví zpravodajové, vážení členové výboru KONT, Vážení členové parlamentu, děkuji za možnost seznámit vás eh, s výsledky této důležité a zajímavé zprávy. Já jsem vám poslal takovou dlouhou verzi své prezentace. Máte to k nahlédnutí a také detailní vizuální zhrnutí té zprávy. Vzhledem k tomu, že času není mnoho, zkrátím to, tak abyste ještě měli čas to komentovat, abychom mohli vést diskusy. Jedním eh, z hlavních cílů Evropského účetního dvora je podporovat veřejnou důvěru v Evropskou unii a v její instituce. Je to v podstatě hlavní důvod, proč jsme eh, tento audit prováděli. V podstatě eh, jakékoliv neetické chování ze strany členů nebo zaměstnanců Eh, omezuje důvěru v Evropskou unii, přitahuje to pozornost veřejnosti a eh, proto jsme se tedy eh, vyzvali jsme vlastně všechny instituce, aby vypracovali etické řády, aby se co nejvíce snížilo riziko neetického chování. Nebudu hovořit eh, nějak eh, dlouze o rozsahu působnosti, protože to uvidíte v té zprávě samotné a na těch slajdech, ale chtěl bych říci, že ta, ten náš audit byl skutečně vyčerpávající. Zabývali jsme se třemi evropskými institucemi a řadou různých parametrů v těchto institucích. Parametry, které se týkají těch etických aspektů a na všech hierarchických úrovních. Myslím si, že mnohá ta doporučení a mnohé ty závěry jsou si obecně platné. Velice stručně tedy, pokud jde o naše kritéria, ta eh, pocházejí z rámce pro integritu OECD převážně, ale zabývali jsme se i platnou evropskou legislativou v tomto ohledu a využili jsme i práce například evropského ombudsmana a dalších eh, relevantních aktérů. Nyní bych eh, přešel přímo k těm hlavním zjištěním. My jsme zjistili, že ve velké míře ty auditované evropské instituce pro zaměstnance i členy mají etic, stanovený etický rámec. Ten obsahuje právní požadavky a postupy, jak je vymáhat. Týká se to i mechanismu sankcí a vyšetřování. V některých případech jsme ale zjistili, že by to šlo ještě zdokonalit. Chtěl bych zdůraznit eh, v jakých hlavních oblastech doporučujeme evropským institucím to zlepšení. Za prvé, pokud jde o Radu Evropské unie, zde jsme zjistili, že tam není žádný společný etický rámec pro zástupce členských států v Radě na žádné úrovni. Není tam tedy žádná záruka toho, zda ty národní požadavky v podstatě pokrývají ta relevantní rizika, která vyplývající z práce delegátů v evropských institucích. Jak jsem říkal, zjistili jsme, že zlepšit by šlo několik věcí v oblasti těch etických pravidel. Nejprve ještě k té celkové strategii. Zjistili jsme, že zde vlastně v některých institucích ta celková strategie chybí. Týká se to rady a parlamentu. Co tím myslím? Myslím tím jakousi celkovou komplexní eh, strategii etických metod. Takováto strategie je velice důležitá, protože stanoví cíle a priority, dá se z ní vycházet Potom tam máme monitorování, indikátory výkonnosti a pokud je to nezbytné, tak také různé prostředky nápravy. Pokud jde o všechny tři instituce, zjistili jsme, že tam také nejsou formalizované postupy a kritéria pro ověřování prohlášení o střetu zájmů pro zaměstnance. U těchto postupů a kritérií je také ještě eh, třeba zaručit rovný eh, přístup, transparentnost eh, a spolehlivost těch zákonodárců. Podobná, ale niancovanější zjištění se týkají do, dohledu nad prohlášeními členů Evropské komise a parlamentu. V této oblasti jsme nebyli příliš preskriptivní Vyzvali jsme ale instituce, aby si nad touto věcí zamysleli. Důležité je, aby eh, lidé, kteří stojí v samotném čele institucí, šli příkladem. Evropská unie je globálním lídrem v mnoha ohledech a etická pravidla veřejná a veřejná integrita by také mohly být jedním z příkladů toho, kdy Evropská unie udává tón. Další zjištění se týká neúplných eh, politik, které se týkají darů a pozorností. To se týká všech institucí. Tam ty podrobnosti jsou poměrně technické, naleznete je jak v prezentaci, tak v té dlouhé zprávě. Ta zjištění se tedy týkají všech tří institucí a zde tou hlavní motivací ke zlepšení by mělo být to, že jasná pravidla by přispěla k, ke snížení počtu různých nedorozumění a cel, celá situace by se vyjasnila. V tom auditu se zabýváme eh, také ustanoveními, která se týkají činnosti po ukončení funkce, opět ve všech institucích. Všechny instituce mají takováto ustanovení, ale pokud je analyzujeme a porovnáme s kritérii OECD, tak opět vidíme, že je zde ještě prostor pro zlepšení. Pokud tedy jde o činnost po ukončení funkce a příslušná pravidla pro členy Evropského parlamentu. Také jsme zjistili, a to není vůbec překvapující, že v některých oblastech ta etická pravidla se mezi institucemi liší. Samozřejmě, oni každá dělají jinou práci, takže je to logické, ale zároveň je to proto, že rizika při výkonu daných povinností se také navzájem liší. V některých oblastech by ale bylo dobré to více harmonizovat. Tak, aby se stejné nebo podobné etické problémy řešily v institucích stejným způsobem. Týká se to právě darů a pozorností, vnějších činností a také střetu zájmů, e, pokud jde o e, sponzorské aktivity. Jedním z nejdůležitějších aspektů tohoto auditu bylo také to, že jsme se zabývali na informovanost mezi zaměstnanci což je jeden z hlavních stavebních kamenů toho, aby ten etický rámec vůbec mohl dobře fungovat. Provedli jsme průzkum mezi zaměstnanci na základě reprezentativního vzorku. Byla to velice důležitá součást naší práce, protože nám poskytla informace o tom, jaké eh, úsilí instituce využíva, eh, vynakládají eh, v budování kultury integrity. Výsledky jsou smíšené. Dovolte mi několik příkladů. Někteří zaměstnanci říkají, že velice dobře poznají neetické chování a to je dobrá zpráva pro všechny instituce, ale téměř 70 zaměstnanců mají eh, malé či téměř žádné znalosti o tom, jak hlásit neetické chování. A v podstatě neochota eh, takovéto jevy hlásit může plynout i z toho, že lidé vlastně nevědí, co s tím, nevědí, jak to nahlásit, nevědí, jaké jsou tam záruky. V průzkumu se také zjistilo, Eh, pokud jde o odbornou přípravu zaměstnanců, že méně než polovina zaměstnanců uvedla, že obdržela nějakou odbornou přípravu v oblasti etiky. Především tedy takovou, která by se opírala o příklady ze skutečného života, o nějaké případové studie. Na závěr své stručné prezentace bych rád stručně zhrnul, jaká jsou hlavní doporučení. Rozdělili jsme je do tří bloků. Za prvé, konkrétní možnosti zlepšení etických pravidel, což se týká všech, všech tří institucí. V té zprávě eh, jasně stanovíme eh, doporučení pro instituce jednotlivě. Týká se to například eh, přípravy celkové strategie pro etické metody, formalizace určitých postupů pro kontroly prohla- ověřování prohlášení, eh, posílení eh, kontroly prohlášení ze strany členů, posílení transparentnosti některých ustanovení. Dále se tam, eh, je, je tam třeba ještě zlepšit eh, aplikaci pro eh, asistenty Evropského parlamentu a Evropského parlamentu se týká i to zlepšení pravidel účinnosti po ukončení funkce. Ta další oblast, další blok se týká potřeby harmonizovat pravidla mezi institucemi navzájem tam, kde je to odůvodněné. Zde opět zmíním několik příkladů najdete je v té zprávě. Asi nejdůležitější je zde zaměřit se na to, jak členové institucí deklarují činnosti svých partnerů, manželů a manželek, které by mohly mít souvislost s odbornou, s profesionální činností těch členů samotných. A dále je tam eh, ještě tedy potřeba zlepšit informovanost eh, mezi zaměstnanci a podpořit eh, budování kultury integrity v institucích. Zde bych eh, asi skončil. Ještě mi dovolte eh, dvě připomínky na závěr. Jednak eh, si vzpomínám, že jsem byl na slyšení ve výboru KONT a zpravodaj se mne tehdy dotázal na ty tři E řádné finanční zprávy a zmínil také to, to čtvrté písmeno E, tedy etiku. A já musím říci, že touto zprávou mu do jisté míry odpovídám. Je to otázka, je to tedy odpověď na otázku tohoto člena Evropského parlamentu. A za druhé bych ještě chtěl říci, že 22. září Evropský účetní dvůr chce organizovat konferenci, online konferenci, která se bude týkat veřejné integrity v Evropské unii. Účastnit se budou i hosté eh, tedy eh, mimo prostředí Evropského účetního dvora a ještě vás o tom eh, budu informovat později a budu velice rád, když se všichni zúčastníte. Na závěr bych rád poděkoval zástupcům všech auditovaných institucí za dobrou spolupráci. Myslím, že jsme se toho hodně naučili o tom, jak postupovat u těchto poměrně citlivých záležitostí a doufám, že naše doporučení pomohou evropským institucím zlepšit, zkvalitnit jejich etická pravidla tak eh, aby splňovala požadavky na vysoce etické instituce a šla příkladem jak v Evropské unii samotné, tak za jejími hranicemi. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a všem členům výboru KONT za pozornost. Mulțumesc foarte mult. Děkuji mnohokrát. Jakožto zpravodajka bych nyní ráda informovala o tom, že včera jsem již detailně hovořila s Michailem o této zprávě. Děkuji také stínovým zpravodajům, pan Christoforu již říkal, že plně stojí za mými doporučeními a s ostatními budeme muset ještě dojasnit několik otevřených věcí. Poukázala jsem na to, že a je to také uvedeno ve zprávě a právě to bylo řečeno, Poukázali jsem na to, že mnozí až 70 úředníků neví, zda jejich instituce se chová v souladu s etickým rámcem. A úředníci z toho mají tak trochu strach eh, informovat o eventuálních překročení, v případech, kdy došlo k překročení předpisů. Proto je důležité, abychom vytvořili v evropských institucích více transparentnosti, neboť transparentnost vytváří důvěru, transparentnost a etické chování ve všech institucích. Toto musíme podporovat. Ještě bych něco dodala, řekla jsem to také panu auditorovi. Na radě máme největší problémy. Na radě neexistuje vůbec žádný společný etický rámec pro všechny členské státy. Komise a parlament jistý rámec mají, ale nemáme žádnou společnou strategii. A je to právě také možná kvůli radě. Když tedy nyní hovoříme o tom, jakým způsobem se vyhýbat střetu zájmů, tak musíme naše zraky soustředit také směrem na radu. Předseda rady je placence evropského rozpočtu, ostatní jsou členové členských států. Navzory tomu je třeba, aby i rada dodržovala stejná etická pravidla a dbala na zásadu transparentnosti. Mám tím na mysli také informační povinnost vůči nám, poslancům Evropského parlamentu, kterou rada často nedodržujeme, když pomýšlím na materiál, který získáváme, který nám dává rada k dispozici. Dokument často jsem nedostala, neboť byl radou Eh, jak si zařaděn do kategorie důvěrné. Já jsem tehdy například nedostala tu celou konkrétní studii, ale pouze nějaké schrnutí. Já tedy ve své zprávě uvádím 10 doporučení, které bychom mohli jistě ještě vylepšit, ale mimo jiné bych vám navrhla následující věc. Žádost výboru AFKO bychom měli podpořit. Jde o to, aby byla vypracována zpráva, o konzolidaci transparentnosti a integrity v evropských institucích. K tomu potřebujeme nezávislé etické grémium, které bude z toto také kontrolovat a ověřovat budeme potřebovat stejná ověřovací pokyny a nástroje pro všechny, pro veškeré instituce. A všechny instituce potom se musí podrobit stejným pravidlům, eh, která budou určovat etické chování. Když hovoříme o mobbingu, o střetech zájmů, o to, že někdo dává či dostává dárky, nebo když hovoříme o neslučitelnosti různých úřadů, kdo vlastně eh, je zaměstnán v institucích, eh, podle jakých pravidel jsou určité osoby zaměstnávány. Veškerá tato pravidla musí platit současně, stejným způsobem pro všechny instituce. Já jsem eh, s tím, se stínovými zpravodají o tom ještě nehovořila, ale nyní tedy mám těch 15 návrhů doporučení, mám to již v písemné podobě, neboť si myslím, že veřejnost nemá příliš dobrý obrázek o transparentnosti v evropských institucích. Často se hovoří o nedostatku, trans, nedostatku transparentnosti a tady na důvěryhodnosti evropských institucí leží, myslím, takový velký stín a týká se to také právě etického chování pracovníků institucí. Například jsem byla odpovědná za to vypracovat zprávu o geografickém rozdělení v rámci různých funkcí a úřadů či rozdělení mezi muži a ženami, zda je dostatek žen ve vedoucích funkcích v jednotlivých členských státech. A tady je to skutečně ne vždy v dobrém stavu, je třeba mít více transparentnosti a musíme mít společný přístup ke všem etickým otázkám. Je třeba, abychom v této oblasti postupovali harmonizovaně, harmonizovaně se podstavili k etice a proto potřebujeme jeden společný orgán, který bude dohlížet nad všemi institucemi. Není možné, aby z toho byla rada vyjmuta. Včera jsem hovořila tedy s auditorem a dospěli jsme k závěru, že by to mělo platit také pro agentury a veškeré další instituce Evropské unie, které jsou placeny z evropského rozpočtu. Všichni musí dodržovat stejné etické zásady, musí se chovat etickým způsobem, musí dodržovat stejná pravidla, nesmí docházet ke střetu zájmu a tak dále. Já doufám, že stínoví zpravodajové budou Eh, srozuměni s mými doporučeními, s těmi 15 body, že je podpoří a nakonec možná budeme mít zprávu, která bude dobrá. A já jsem ráda, že nyní máme konečně iniciativu, která nám možná dovolí zajistit více transparentnosti a mm, zajistit to, že bude vytvořen etický rámec, který bude platit pro všechny instituce. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji účetnímu dvoru za obšírnou zprávu. Instituce již také trochu zareagovaly, e, máte to ve své zprávě. Myslím si, že jsme takto vlastně přeměli pár kritických hlasů k tomu, aby se vyjádřili. My jako parlament budeme, e, budeme potřebovat jednotný postoj v této věci neboť etické otázky a veškeré ty pokyny musí platit stejným způsobem pro všechny instituce, což by pak mohl být zase příkladem pro demokratické instituce v členských státech. Pokud se nám tedy podpoří vytvořit takové nezávislé etické grémium, no tak to bude dobrý příklad i pro členské státy, které si možná pak také vytvoří takovýto jednotný orgán ve své zemi, který bude dohlížet nad demokracií a transparentností. Děkuji. Milý ty si další řečník, jakožto stíravý zpravodaj za EPP. Říkal Filo, milí Kriny. Mm. Já chci pogratulovat kolegyni Marie Grapíny za zprávu, která skutečně vyžaduje, vyžadoval důležitý výzkum významnou no, práci a může být základem pro naši budoucí práci. Maria se vyjádřila velmi podrobně, takže už toho nemohu mnoho dodat, ale velice často je na Evropský parlament neprávem útočeno, ale myslím, že musíme také směrem ven eh, Ehm, fungovat jasně a střícně, jak tomu potřebujeme jasné etická, jasné etická pravda, Myslím, že všichni souhlasí s tím, že eh, rozpočet musí být kontrolován, aby ostatní orgány neměly žádné pochybnosti o správnosti a etické korektnosti a já jsem tady mluvila o mm, konkrétních bodech, které tady e, byly e, pokryty a na těch třech orgánů jsou samozřejmě jiné další instituce Evropské unie, které e, mají obrovské prostředky podle postupů, které se obtížně kontrolují. Ehm, my ale jsme ti, kdo jsou eh, předmětem útoku. Útoky na jednotlivé poslance, na nás a proto potřebujeme etický rámec, který bude pro nás e, přísný e, předtím, než budeme kontrolovat ostatní. Pak je to otázka byrokracie. Byrokracie je značná. Všichni mají dojem, že právě v evropských orgánech mm, je tato byrokracie tak obsáhlá, že skandály a e, chyby ani nelze odhalit. Musíme e, postupovat i proti korupci v našich vlastních orgánech. To je důležitý etický nástroj, který nám umožňuje e, tu byrokracii omezovat, postupy zjednodušovat, protože budeme mít jasný etologický rámec a deontologická ustanovení. Každopádně vítám tuto iniciativu, myslím, že nik, není nikdo, kdo by s tím nemohl so, eh, nesouhlasit. Eh, souhlasit. Eh, další, jako další má slovo Ramona Strugario za, za remote. Děkuji, paní předsedkyně, slyšíte mě? Um, když mluvíme o personálu nebo i členech institucí, tak um, jasné, že to je věci neakceptovatelné. Já chci poděkovat panu Kozlovsovi za tuto velice komplexní zprávu a zpravodaji, e, který um, odvedl dobrou práci a vlastně Ehm, vzal na sebe všechna doporučení, takže děkuji za toto. Z mé strany tak jsou tady nějaké doplnění, která bych chtěla navrhnout. A, um, ale jdou stejným směrem, jako eh, na, je stanovisko zpravodaje. Doufám tedy, že budou moci být integrovány do stávajícího textu celkově, ale ta zpráva je dobrá a je velmi potřebná. Je velmi znepokojivé, že parlament a rada ještě nemají strategii pro etiku, která by jasně stanovila tato cíle a současně používala indikátory pro monitoring. Dále, eh, eh, než budeme mít jasný etický eh, rámec pro zástupce v radě, tak může být tato instituce ohrazena. Zvyšování důvěry občanů v instituce lze dosáhnout jenom aplikací vysokých standardů na všechny e, účastníky politického procesu. Tento parlament opakovaně vyzýval k vytvoření nezávislého orgánu pro etiku, který by posuzovalo prohlášení o zájmech, eh, kon, střetech zájmů, tak aby situace, mm, které jsme měli v minulém roce během slyšení komisařů, už se neopakovaly. Takzvané revolving, eh, tedy otáčivé dveře, dál, eh, a další problémy eh, a zlepšování celkového etického rámce. Vnímání veřejnosti je podobné a vzhledem k tomu, že je tady pohyb personálu mezi institucemi, tak by měla být harmonizace etických pravidel poměrně vysoká úroveň i vzhledem k tomu, že rizika jsou různá v různých institucích. Ať mluvíme o dárech, revolving doors a podobně, tak se to týká nejenom personálu, ale rodinných příslušníků, manželů, manželek a harmonizovaná pravidla jsou tady nezbytná. Nemůžeme mít stylný etický rámec, pokud nebude, se nezaměříme na povědomí a prevenci. Eh, už řekl čísla ohledně etických, etických školení a celkové povědomí eh, jsou eh, velmi důležitá a je tady určitá určité to váhání mm, něco ohlašovat, to je znepokojivé. Mělo by, se to být, mělo by to být standardem povinné pro všechny. Jenom 3% personálu mají pravidelné školení. Chci upozornit na implementaci těchto doporučení, protože jsme rok eh, od toho, kdy byla tato zvláštní zpráva komise zveřejněna, tak chci požádat zástupce evropských institucí, aby prezentovali dvě nebo tři doporučení, eh, které, které řešili, aby eh, tedy se řídili doporučením z eh, právě EK. Děkuji, mm, Ramono. A nyní je tady ještě někdo zvenku? Mm, nikoho nevidím. Takže slovo dám Izabel a pak si vezmu slovo sama. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu Koslovi za prezentaci a také za ta doporučení v pracovním dokumentu. Já bych chtěla upozornit právě na tuto zprávu, protože, jak bylo zmíněno, etické kodexy eh, zlepšují zprávu eh, financí a posilují důvěru občanů. Eh, nicméně ty problémy vyvstávají právě tam, kde se pravidla, byť existují, nepoužívají správně. Máme zde například jasně stanovená i pravidla, která se týkají boje proti obtěžování, to je velká priorita mé skupiny a jsme velice rádi, že v parlamentu je nyní eh, soubor eh, pravidel, jak eh, zamezit obtěžování na pracovišti. Souhlasíme také s tím, co bylo řečeno, že je třeba zaměřit se na whistleblowery, na oznamovatele, a také pokud jde o ty asistenty, tak eh, tam vlastně je třeba uvědomit si, že jsou zaměstnáváni jaksi na eh, žádost eh, žádost poslanců, takže je tam jaksi obtížnější ta pravidla stanovit. A mám jeden dotaz, který se týká vytvoření toho nezávislého etického orgánu v Evropě, který paní Grapíny zmínila. Jak jaká si myslíte by měla být úloha a jaké by měly být pravomoci takovéhoto nezávislého orgánu a jak si myslíte by mělo vypadat jeho složení, protože jde o to, aby byl nezávislý a důvěryhodný pro všechny instituce. Děkuji. Herzlichen Dank, Isabel. Děkuji, Isabel. Já bych také chtěla velice poděkovat panu Kozlovcovi za jeho velice cený příspěvek a Myslím si, že mnoho těch myšlenek, které tam jsou naformulovány, jak to velice dobře také má Maria ve své správně, bychom měli převzít. Mě k tomu napadly ještě několik dalších věcí, trošku, které jsou tak, tak trochu opačné. Například to, jak jde se vlastně dnes eh, jak se má kolega Tomáš Dechovský, který na něho je masívně útočeno a nemá vůbec žádnou ochranu. Jak to vypadá s ochranou poslanců? Jak to vypadá s tím, když se někdo, když někdo útočí na poslance, když, je někdo snaží, když se někdo snaží je manipulovat? Já si myslím, že v rámci etického rámce musíme myslet také na ochranu poslance a jeho činnosti, tak aby poslanci mohli provozovat svou činnost skutečně zcela nezávislým způsobem. Mám tím na mysli například takové ty otázky, když když například poslanci jsou téměř nuceni, zejména u radikální stran, eh, odevzdávat tři čtvrtiny svého platu. Zde je něco také možné to nějak vyřešit eh, v etickém rámci. My máme samozřejmě v jednacím řádu, že veškeré takovéto smlouvy jsou neplatné, ale já skutečně, mě říkají kolegové, není jich málo, že jsou pod obrovským tlakem v rámci výkonu svého mandátu a nemohou tak eh, svobodně rozhodovat, jak by to vlastně mělo být v zásadě, nebo v souladu se zásadou svobody svobodného výkonu mandátu. Marie, mně se velice líbí, že si tam velice jasně odlišila poslance parlamentu. My jsme skutečně nezávisle zvoleni, nejsme žádní zaměstnanci, tedy ten postup pro nás je nutně jiný, neboť nezávisle zvolený poslanec nemůže být propuštěn. Je to prostě celý jiný postup. A my jako poslanci musíme vždy velice přísně dbát na to, abychom si ochránili naši nezávislost i vůči ostatním institucím a momentálně pozoruji, že čím dál tím více zejména rada útočí na parlament právě na jeho nezávislost. Říkám to zcela otevřeně. Oni se snaží nám odebírají prostředky, snaží se vlastně omezovat naši nezávislost, tlačit na nás, vyvíjet na nás nátlak v tom smyslu, abychom rozhodovali tak, jak si to přeje rada. Je třeba upozornit i na takovéto fenomény. Já to poklad, považuji za problematický vývoj, neboť ne v každé zemi mají poslanci tak nezávislý a pevný postoj, pevné postavení, jak my bychom si to přáli a představovali. Možná, Marie, bychom mohli společně nalézt nějaké řešení, jak tam zapracovat právě takovéto myšlenky, nápady, které by eh, vlastně v tom etickém rámci eh, se řešilo také postavení poslance. A to, co říkala Izabel, je velmi dobrá. Jak by mělo vypadat takové grémium? U nás v parlamentu takovéto tém grémium máme například proti harašení výbor, to je velice dobré, protože pro mnoha letech, když jsme nic takového neměli, to ve zprávě není, tam se všechno nevešlo. Nakonec no jsme si tedy vytvořili vlastní gremium, které buď je používáno pro mediaci, anebo také pro to, aby se přijala opatření a nakonec vždy musí rozhodnout předseda společně s předsednictvem o tom, jaké tresty podle našeho jednacího řádu budou pak uvaleny na ty osoby. Je to tedy něco jiného než v jiných případech pro mě je zásadní, já si nejsem jistá, zda jedno jediné etické grémium pro všechny je ten správný způsob, způsob neboť na radě jsou zcela jiné poměry než na komisi, eh, na komisi zase zcela jiné poměry než v parlamentu. V parlamentu tady už máme zase ten rozdíl mezi těmi zaměstnanci a pak úředníky, skutečnými úředníky a těmi, kteří zde pracují jakožto poslanci parlamentu. Ale eh, vyvinout společné standardy, které pak budou používány různým způsobem v jednotlivých institucích nebo různým způsobem pro různé skupiny pracovníků a osob, to by bylo možná vhodné. Já stále opakuji, my jsme nezávislí poslanci. A nesmíme se nechat eh, vnutit eh, nebo vměstnat do statutu někoho, kdo je závislý. Již nyní bylo velice obtížné si chránit naše nezávislost obhájicí. My jsme to viděli v České republice, když jsme tam byli na té misi, na tom Anditu. Zažili jsme to také v Maďarsku i v Řecku. A proto hm, prosím o to, abychom se nevždy dívali na poslance pouze negativně. My tady máme mnoho poslanců, kteří pracují vynikajícím způsobem a také mnoho personálu, který a to jsou také lidé, kteří vynikající způsobem pracují. Takže bychom do těch etických standardů měli nějakým způsobem zahrnout i tu pozitivní stránku. Jak například můžeme povzbudit personál pomocí určitých opatření. Eh, mám tím na ty lidi, co jsou tak, mám mysli lidi, kteří jsou tak pilní, tak pracují 14, 14 hodin denně a my neustále se jenom zamýšlíme nad tím, co dělají ti lidé špatně. A proč se nepodíváme na to, co ti lidé dělají dobře? Takže u toho etického rámce já bych to chtěla tak trochu ještě rozšířit, tak také na tu pozitivní stránku. Neustále se tady zabýváme tím, co děláme špatně, kde se ty lidé chovají špatně, kde podvádí. A já musím říci, že co se týče toho zveřejňování, zcela upřímně, já nejsem zastánce toho, abychom neustále všechno zveřejňovali. Pokud jeden hlupák něco udělá špatně, no tak prostě chci přijmout opatření, aby se to nemuselo dít, ale musíme skutečně všem na veřejnosti neustále eh, všechno zveřejňovat, aby kvůli jednomu hlupákovi měla špatnou pověst celá instituce. Nad tím bychom se měli zamyslet. Já jsem stoprocentně pro opatření a pro standardy. Ale zda bychom v zásadě všechno podle zásady shaming a blaming měli zveřejňovat, pokud dojde k trestnímu stíhání, soudní, soudní proces je veřejný. Ale když se prostě někdo pouze zachová hloupě nebo špatně, nevím. Já musím říct, že pokud to budeme takto zveřejňovat, já vlastně si přeji, aby to ty lidé spíš ne, nelezli, nečetli, protože já prostě s tímto nesouhlasím. Měli bychom nalézt nějakou rovnováhu mezi tím, že nechceme poškodit instituci, tím, že bychom vlastně tady zveřejňovali věci, které by nebyly smysluplné, anebo tady pak, tím pak rozpoutovaly debaty, které by vůbec nevedly k cíli. Je třeba naopak no v konkrétním případě přijmout dobré konkrétní opatření. Ale jinak říkám, přemýšlejme také nad tím, co tady vlastně funguje dobře a jak můžeme motivovat pro ti, kteří pracují dobře, pečlivě, odvádí obrovské výkony a, my, a vlastně jim za to nikdo nikdy nepoděkuje. To je něco, co mě vždycky jde hlavou, když vidím tyhle, ty, tyto naše diskuze, které jsou často velice negativní povahy. Takže bych možná prosila Marii, naše zpravodajku, aby se podívala i na tuto pozitivní stránku. A e, ještě se přihlásil kolega Freund a pak dám slovo Marii. E, Miss thanks to the... E, děkuji, Moniko, děkuji paní Grappini Děkuji za tuto zvláštní zprávu. Z toho, co si řekla Moniko, tak my všichni, kteří pracujeme a, e, tvrdě a respektujeme pravidla, tak nejlepší, co e, můžeme udělat, je, aby ti, kdo nerespektují pravidla, a těch je málo, tak samozřejmě ohrožují reputaci nás všech a všech institucí. Já se chci vrátit ke třem věcem, které eh, eh, skutečně velice rezonovaly a to je ta celková etická strategie. Já tady vidím tři možnosti. Eh, probíhá debata i v radě, kde jednomyslně vyjádřili podporu aby se Evropská unie připojila k Greco, ale trošku se to zaseklo. Otázka je, zda EU se může přespojit ke Greku, když není stát a být stejnou, probíhat stejnými mm, procesy. Myslím, že taková revize by ukázala mnoho pozitivních aspektů, kde EU je lepší než členské státy. Pak jsou tady další příležitosti. Eh, celková strategie, jednak je to eh, umluva UNCAR k OSN, kde je EU signatářem z roku 2008. Je tady povinnost eh, sebehodnocení podle tohoto, této úmluvy, což jsme neděláme už 12 let a eh, mm, trošku jsme to mm, tady trošičku zaspali, nic se nestalo. Další věc, další příležitost, Timmermans o tom mluvil minule mandátu, aby EU eh, vstoupila do partnerství otevřené eh, Open Government. To je další věc. Dále etický rámec eh, střetu zájmů, těch vlastních prohlášení. Jsme viděli uslyšení komisařů, že v podstatě Ehm, ty informace, ty jsou veřejně dostupné o kandidátech, se velmi liší. Závisí to na národních systémech, o střetech zájmu nebo finanční deklarace, eh, zda jsou dostupné veřejně nebo ne. To jsou věci, na kterých ehm, my se musíme zamyslet, zda ta situace, eh, tu situaci lze nějak zlepšit. U komisařů například v závislosti na to, z jakého jsou členského státu. Dále už paní Grapiny řekla, a já jsem byl docela šokován, když jsem četl tu zprávu, že je to nízké povědomí mezi eh, členy a zaměstnanci, že můžeme udělat víc o etice a podpořit uh, kolegy, aby znali stávající pravidla. Já jsem si všim, toho všiml opakovaně i v konverzacích s kolegy, že ta pravidla, která v současnosti platí v Městském parlamentu, už jsou to věci jako dary, ehm, pozvánky a jejich deklarování. Ne všichni kolegové si jsou těchto pravidel vědomi, ani se nevědí, neví, nevědí, kam se obrátit, pokud mají dotazy. Nad tím se můžeme zamyslet u nás doma. E, vedle toho tedy, jak adaptovat ta pravidla, tak umožnit těm, e, aby tedy to pravidla znali a respektovali. Děkuji. Maria. Mulțumesc, Monica. Trebuie să recunosc că Am simțit în uh, ceea ce ai spus... Děkuji, Moniko, já musím tedy přiznat, že při tom všem, co bylo právě řečeno, jsem tak trochu slyšela jistou frustraci či nespokojenost. Je to asi pravda, že ty špatné zprávy se šíří mnohem rychleji a také fake news. Uh, Šíří se rychleji než dobré zprávy. V Rumunsku proběhla eh, konference online a musím říci, že věřím na demokra- v demokracii a v individuální odpovědnost. Existují možná jednotlivé osoby, které se nechovají správně, ale nemůžeme paušálně říkat, že poslanci jsou takový či takový. Já dávám za pravdu, paní předsedkyně, je třeba se zaměřit také na pozitivní věci a ty zdůraznit, jinak eh, Nemůžeme posílit důvěru občanů v instituce. Hovoříme tady o institucích. A já se ptám, jak bychom to mohli nejlépe provést. Moniko, ty jsi mě tak trochu provokovala, já jsem se podívala ještě na závěry účetního dvora a tam je parlament diskriminován v těch, eh, neboť v závěrech rady stojí stále parlament, například ve strategiích, pak kontrola, objasnění, vyjádření poslanců, parlament rada, dodržování pravidel, parlament a komise, členové komise a parlament. Proč tomu není tak, a, že by pro všechny instituce měla platit stejná pravidla, nebo je dost dobře možné, že i na radě něco není v pořádku, nejenom v parlamentu a na komisi. Ve své zprávě také říkám, že určitá pravidla, která podnítil účetní dvůr, musí být dodržena všemi institucemi. A v souvislosti s tím, co jsi řekl tady s tebou, co jsi řekla tady s tebou, souhlasím, pokud existují nějaké informace, Nechceme vrhat špatné světlo na parlament, to je pravda. Nechceme škodit pověsti naší instituce. Navzory tomu musíme mít více transparentnosti a proto potřebujeme tento etický rámec. A komise, parlament a rada ho musí dodržovat. Jednou se mi stalo, že například se mne zeptal jeden novinář, jak se tedy eh, vynakládají a účtují eh, peníze poslanců. K tomu jsou pravidla. My si ty peníze nemůžeme používat, jak chceme. Ta pravidla existují. I Izabel má pravdu, já jsem také ve výboru AFKO. A ve výboru AFKO eh, totiž členové zvažovali, jak bychom mohli zajistit, aby existovalo kontrolní grémium, které bude kontrolovat také radu a které nebude měřit dvojím metrem. Neboť my jako poslanci jsme předmětem toho, že nás měří dvojím metrem například v členských státech. Na výboru AVKO jsme proto chtěli, že chceme harmonizování fungování EU také s ohledem na e, ústavy členských států. A také jsme řekli, že potřebujeme takovéto grémium, takovýto orgán a že je důležité, že pokud se tady nějaký poslanec nebude chovat konektním způsobem, že i hned na to musí být upozorněn jeho členský stát. Takže jsme zvazovali, jakým způsobem by takovýto orgán mohl fungovat. A rozhodně my jako parlament musíme pak společně s komisí nastavit pravidla, kritéria a pokyny. Pokud pravidla mít nebudeme, tak nemůže etická rada, to gremium provádět nějaké kontroly a pak se opět bude měřit odlišným metrem, podle toho zase jedná o radu či o komisí a to není v pořádku. Bylo by tedy dobré, kdybychom měli nějaké, nějaký takovýto orgán, nezávislé grémium a také by bylo dobré, kdybychom zdůraznili, tak jak si o tom říkala, zdůraznili to, jak poslanci pracují a že máme také jiný status než například úředníci. Jedna věc jsou úředníci či zaměstnanci, Druhá věc jsou zvolení zástupci lidu. A něco jiného jsou opět komisaři. Ve svých doporučeních také říkám, že instituce by se měly snažit dodržovat etické zásady. Samozřejmě najdou se jistě i kritické hlasy, například ze strany auditní orgánů. Ty budou kritizovat možná úředníky, ale ptám se, mají skutečně takovýto Briti to lidé dostatečně informováni, nebo pouze řekli, u nás nic takového nemáme. Protože to pak povede ještě k horšímu obrázku institucí a bude to mít negativní dopad na celou EU a možná to bylo nějaký subjektivní názor toho úředníka. Možná bychom měli mít nějaký transparentní a jasně nastavený rámec s jasnými pravidly. A pravda je, to je jasné, že pro poslance platí kodex chování, který poslanci musí dodržovat, pokud ho nedodržují, tak se nám může opětovně stát, že nás někdo obviní. I když to třeba ani není pravda, neodpovídá to skutečnosti. A pokud jsou pak tady nějaké zvěsti, tak ono je velice těžké je potom dostat se světa. Dobrá, to je z mé strany vše. Těším se na hm, spolupráci se stínovými zpravodaji. Jedna věc je jasná. Pokud se budeme zasazovat o to, aby vznikl takovýto nezávislý orgán Grémium pro etické otázky, a pokud, jak to řekl Lepteris, dostaneme společný etický rámec pro všechny instituce, tak to myslím bude dobré. Ale Monika má také pravdu, když říkala, že bychom se neměli zaměřovat pouze na to nekorektní jednání, ale také měli hovořit o, tom, o těch případech, kdy lidé, úředníci, zaměstnanci jednají korektním způsobem. Já jsem už jednou to probírala s poslanci, například šlo o to, že peníze nebyly vyplaceny zpět, nebyly vráceny, byla to obrovská diskuse. A pak se říkalo, že všichni poslanci Evropského parlamentu se takto chovají. To samozřejmě nebyla vůbec pravda. Takže nesmíme dopustit, aby docházelo k takovému to ze všeobecňování. Nemůžeme činit celou instituci odpovědnou za něco, nebo veškeré poslance za něco, co učinili pouze jednotlivé osoby. Tak to vzniká příliš velká škoda. Tak to, to vidím já, jakožto pravodajka, pokud chceme harmonizovat tak musíme se zaměřit na něco, co je skutečně dobré, co skutečně dovede, povede k, k větší důvěryhodnosti a transparentnosti a, a k tomu, že občané nám budou více důvěřovat. A pokud budeme mít takováto etická pravidla, tak je důležité, aby se v tom rámci etickém pohybovaly skutečně všechny instituce a dodržovaly ty pokyny. Děkuji mnohokrát eh, za vaše odhodlání, za vaše skvělé zhrnutí. A ještě bych ráda dala panu Kozlovsovi slovo na závěr. Už bohužel nemáme tlumočení, takže anglicky, pane Kozlovsky.